Dnes budeme společně vést rozpravu o úvěrových institucích a o bezřetnostním dohledu. Jsou to dvě zprávy od Otmara Karase a já bych tímto hned chtěla předat slovo panu zpravodaji Karasovi na čtyři minuty. Paní předsedající, pane komisaře, paní předsedkyně rady, dámy a pánové, témata, která máme právě na programu a výsledek, který jsme dosáhli, je velkým úspěchem pro Evropský parlament. Je také úspěchem pro Evropskou unii jakožto hospodářské a finanční centrum. Je to úspěch pro společný trh. regulujeme ne několik málo bank, ale všechny. Neregulujeme je eh, výjimkami, ale shodou se všemi. Shodou mezi parlamentem a mezi hráči na trhu. Touto legislativou pro společný trh vytváříme jednotná pravidla pro všech 8200 bank ve všech členských zemích EU stabilizujeme evropské banky, podporujeme financování reálného hospodářství, posilujeme možnosti získání úvěrů pro malé střední podniky, posilujeme fair play a posilujeme pozici daňových poplatníků pro případ krize. Dnešní pravidla, která zde schvalujeme, jsou úhelným kamenem pro další regulace, které máme před sebou. A jsou základem pro tzv. single rulebook, neboli jednotnou soustavu pravidel v Evropské unii. My jsme toto zahájili v roce 2010 zprávou z vlastní iniciativy a reakcí byla europeizace naplňování basilejských cílů ze strany Evropské komise. Shody jsme dohodli také z toho důvodu, že tento parlament se vždy soustředoval na věcnou podstatu, nikoli na profilování vlastní. 1,30 k 0 pro iniciativní zprávu, 44 k 0 Eh, pro zprávu, která byla reakce na zprávu komise a vyjednáno to bylo mezi pěti frakcemi. Oč nám šlo? Šlo nám o to, abychom na jedné straně realizovali basilejské cíle a na druhé straně, abychom brali ohled na reálnou ekonomiku, růst, zaměstnanost a decentralizovaný bankovní sektor a také, aby abychom posílili corporate governance. My jsme zdvojnásobili eh, lepší eh, tedy kapitálové požadavky, dále likviditu, ano, pro eh, lepší financování reálné ekonomiky, zejména pro malé střední podniky a redukce rizikovosti a zvýšení retailového prahu. Také jsme se postarali o to, abychom bankovní sektor projasnili a učinili ho zodpovědnějším a férovějším. Také aby bonusy pro bankéře eh, byly fixně stanoveny a také transparentnost ve smyslu eh, předkládání údajů, jako jsou eh, ztráty, zisky, eh, počty zaměstnanců a tak dále. Zvyšujeme flexibilitu v rámci společného evropského rámce a vytváříme základ pro evropský bankovní dohled a bankovní unii. Chtěl bych poděkovat komisi a předsednictví rady a také všem poslancům a poslankyním eh, za to, že jsme vytrvali více než rok, že jsme táhli za jeden konec provazu, abychom realizovali evropský bankovní sektor a eh, posílili pozici reálné ekonomiky. Prosím vás o podporu této zprávy. Děkuji vám a nyní bych ráda dala slovo paní ministrině Crichton za irské předsednictví. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Legislativní balíček, který dnes eh, máte před sebou, je výsledkem intenzivní práce eh, ze strany obou našich institucí, tedy Eh, Rady a parlamentu. Na straně Rady bych zejména chtěla poděkovat eh, i předchozím předsednictvím, tedy eh, polskému, dánskému a kyperskému. Současně chci poděkovat také panu zpravodajovi, panu Karasovi, předsedkyni výboru Ekon, paní Bousové a stínovým zpravodajům panu Bulmanovi, panu Lambercovi a paní Fordové za to, že projevili konstruktivní přístup a dobrou vůli v našich jednáních. Jsem také velmi ráda, že se nám eh, podařilo dosáhnout politické dohody, což znamená, že nová pravidla mohou eh, začít platit od 1. ledna 2014. Toto bude představovat eh, jádro Single Rulebook pro banky a bude se tím pokračovat v budování bankovní unie. Také to bude znamenat, že budeme plnit naše mezinárodní závazky týkající finanční regulace a implementuje tím dohodu Bazilej 3 o kapitálové likvidní přiměřenosti. Chtěla bych upozornit na dva body. Víme, že Evropská unie se potýká s velkými výzvami, že musí zvýšit svou konkurenceschopnost, dosáhnout hospodářského růstu a proto musíme vyvážit nezbytnou akumulaci kapitálových polštářů a likvidity u bank s tím, že musíme zajistit přiměřené financování reálné ekonomiky, zejména malých a středních podniků. A já si myslím, že ten balíček, který jsme vyjednali, skutečně poskytuje dostatek pobídek pro to, abychom dosáhli i toho našeho druhého cíle. Za druhé, bazilejská dohoda se týká největších globálních bank, ale naše legislace se týká nejenom bank, ale také investičních firm. Takže jsme museli tady eh, přijmout specifická ustanovení, která to zohledňují, tak abychom zajistili, že jednak plníme globální pravidla a také plníme ta obezřetnostní, ty obezřetnostní požadavky. Určitě znáte ty klíčové prvky našeho textu, takže eh, já se zaměřím na několik nejdůležitějších bodů. Banky budou muset držet více kapitálu, budou muset vyhovět eh, likvidním eh, požadavkům, to bude hlavní pojistka stability ve finančním sektoru a také by to mělo odrazovat od eh, přílišných rizik. Dohodli jsme si také, že kromě <clears throat> těchto eh, systémových rizikových kapitálových polštářů budou členské státy moci zavést také požadavky, které se týkají systémových finančních institucí <clears throat> Pravidla, která jsme přijali, mají zajistit, abychom zajistili dostatečnou vyváženost zájmu jednak dohlížejícího státu a toho státu, kde bankovní instituce působí. Členské státy samozřejmě mohou na národní úrovni přijmout eh, další legislativu, ale nesmí eh, to podkopat eh, vnitřní trh nebo být porušením bazilických pravidel, anebo podkopávat obezřetností dohled. U <clears throat> zadlužení a likvidity jsme se dohodli na souboru pravidel, která by měla eh, znamená správnou rovnováhu mezi bazilijskými požadavky, obezřetnostním dohledem a našimi ambicemi zajistit bezpečný finanční sektor a mezinárodní konkurenceschopnost evropského finančního sektoru. <clears throat> Takže banky budou muset být transparentnější, budou muset eh, zveřejňovat své zisky, zaplacené daně, dotace, které eh, dostanou od roku 2014. Tyto informace budou eh, ohlašovány komise od roku 2015, budou dostupné také širší veřejnosti. Balíček také zahrnuje dohodu o omezení bonusu pro bankéře v poměru 1 k 1. A Dále je tady možnost pro určitou flexibilitu navýšení tohoto poměru 2 ku 1 eh, s tím, eh, že se vyplacení 25% tohoto bonusu odloží. Ehm, myslím, že je to dobrý kompromis, což by mělo zabránit zase přijímání přílišných rizik. Co se týče dohledu, role eh, Evropské bankovní, Evropského bankovní úřadu bude posílena a naše dohoda o tomto legislativním balíčku neznamená, že naše práce je tím u konce. Zkušenost, kterou jsme tím získali, eh, se bude muset dále vyhodnotit. Celá řada eh, revizních klauzulí eh, je zabudována do textu, což by mohlo vést ke změnám budoucnosti. To se týká například financování nebo dlouhodobého financování ekonomiky, požadavky na likviditu a omezení na expozici stínových bankovních subjektů. Všeobecně si myslím, že výsledek, který jsme, kterou jsme dosáhli naším vyjednáváním, je velmi uspokojivý a doufám, že ho tento parlament eh, podpoří. Představuje to velký krok eh, k lepší regulaci eh, finančního sektoru a mělo by to tedy pomoci obnovit důvěru našich občanů ve tento sektor. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministrině. Pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem v sále. Dámy a pánové, 4. července 2011 jsem vám předložil text a nyní jsme dospěli k velmi důležité etapě díky vám. Je to velice důležitá, důležitý text eh, pro 8300 bank na jednotném trhu celé Evropské unie. Jsou to požadavky na kvalitu i kvantitu eh, vlastního kapitálu. Jsou tady nové požadavky na likviditu, které umožní eh, lepší zprávu záležitostí a lepší Eh, stanovení pravidel. Eh, krize eh, v nedávných letech ukázala, že tyto požadavky byly doposud nedostatečné. A také plníme závazky, které jsme složili vůči G20, která se ostatně tento měsíc schází v Washingtonu. Bylo velmi správné připomenout zásluhy předchozích předsednictví polského, kyperského, dánského a nyní velmi Eh, odhodlané předsednictví Irska. Eh, chci mu obzvláště poděkovat a také jeho zastoupení v Bruselu. A také chci poděkovat vašemu zpravodaji, eh, panu Otmaru Karasovi, který byl vždy velmi ochoten k jednání, ale přitom odhodlaný dojezd jednání k úspěšnému konci. A dále stínoví zpravodajové si zasloužíme poděkování, neboť pomáhali panu Karasovi já osobně jsem se zúčastnil eh, několika trialogů v posledních eh, měsících a musím říci, že jsme dospěli k velmi dynamickému eh, kompromisu díky odhodlání celé řady z vás při hledání řešení a při hledání jednotlivých aspektů těchto řešení. Důležité je zdůraznit několik důležitých bodů eh, vůči vnějšímu světu, abychom zdůraznili, v čem Evropský parlament přinesl pokrok oproti původnímu návrhu. Je tady velmi důležité téma v krizi, kterou prožíváme. Jsou tady zvláštní eh, ustanovení, eh, na kterou já sám chci upozorňovat a B, E Eh, a co se, co se týká především malých a středních eh, podniků. A to je právě díky Evropskému parlamentu, eh, že se toto stanovilo dále. EBA e také má možnost prostředkovat jednání. Jsou tady také další systémové aspekty a posílení úlohy parlamentu v postupu schvalování technických norem. A konečně je tady také povinnost pro banky, aby předávali dohledu ehm, informace o jejich ehm, exponovanosti vůči neregulovaným ehm, útvarům, subjektům. A to je velice důležité vlastně, hovoříme zde o takzvaném shadow banking. Díky Evropskému parlamentu došlo ke skutečnému pokroku. A to je především otázka transparentnosti, zprávy eh, záležitostí v oblasti odměňování. Eh, je tady samozřejmě Capital Requirement 3, eh, eh, který je důležité k opravdovému pokroku. Došlo u transparentnosti a také v otázce odměňování. Já si myslím, že to je velice důležité, protože banky samozřejmě jsou součástí společnosti. Někdy tak trošku máme pocit, že to je důležité přijmout opatření, které vyvolají důvěru eh, evropských občanů. A pak také máme eh, povinnosti vést mezinárodní diskusy, aby Evropa nebyla osamocená, i když je eh, v této věci první, kdo zavádí takové předpisy. Celkově vzato je to velmi vyvážený návrh, eh, velmi pozitivní návrh. Vyžadovalo to i určité úsilí ze strany komise a já myslím, že ten mechanismus, národní mechanismus flexibility, ten není ještě dostatečně vymezen. Eh, s vaším zpravodajem i s vámi, eh, paní Bouls, jsme vedli eh, další diskuse o jednom technickém bodu, který se týká možnosti kompenzovat různé body transakcí VIPO v článku 416.5. A já chci potvrdit, že Bazilijský výbor Eh, v budoucnu má spouštět takové eh, diskuse, aby bylo možné toto všechno vyjasnit do konce roku 2013. To je velmi rozumné a je dobré nepředjímat výsledky eh, bazilejského výboru. Já v této věci souhlasím a já myslím, že i rada může vyjádřit svůj souhlas, aby se text změnil v tomto smyslu a ve článku 416 se vyškrtne jedna věta, která podle mého názoru příliš předčasně by zakázala takovou kompenzaci. Celkem za to, eh, dámy a pánové, myslím, že tady máme text, který je velice důležitý eh, pro ten single rule book pro bankovnictví. Až tento text bude platit a fungovat začátkem roku 2014 díky vašemu úsilí, můžeme říci, že k bankovnímu dohledu v rámci jednotného trhu díky novému orgánu, který jsme vytvořili, ale také díky ECB v eurozóně, která od jara 2014 bude mít přímou pravomoc Máme tedy text, který nyní je třeba dokončit. Eh, říkali jsme to na zasedání ministrů v Dublinu. A já si přeji, aby to opravdu bylo ještě za irského předsednictví. Eh, text už projednáváme přes rok. Máme tedy eh, prostředky, které, kdyby bývaly už platili dříve, byly by buď zabránili nebo alespoň omezili bankovní krizi. Určitě alespoň na Kypru, ale možná i jinde a to krizi, jejíž velké důsledky nesou daňoví poplatníci už pět nebo šest let. Tak tedy eh, dojdeme až do konce tento single rule book a já myslím, že se stejným odhodláním eh, budeme postupovat také v těch důležitých bodech, které se týkají Evropského eh, orgánu který bude působit v oblasti dohledu souběžně s Evropskou centrální bankou. A věřím tedy, že v červnu to eh, před ten předpis budeme mít k dispozici ještě dříve, než budete mít letní prázdniny. Děkuji vám, opakuji to ještě jednou, děkuji za velkou, velké úsilí na tomto tak důležitém textu a věřím, že bude eh, dnes schválen. Děkuji. Děkuji, Děkuji, pane komisaři, a nyní řečníci za frakce a začne paní Votmanko. Děkuji vám, pane předsedající. Tato legislativa, která zvyšuje požadavky na kapitále vybavení, jsou důležité pro posílení a stabilizaci bankovního sektoru. Chtěla bych poděkovat zpravodaji Odmaru Karasovi za odvedenou práci. A to v parlamentu a také při jednání s radou a komisí, kde se mu podařilo dosáhnout spolu s dalšími kolegy této sody. Pane předsedo, pro lidov, lidovou frakci máme eh, důležité, důležité výsledky, které jsme si přáli, a sice eh, větší vybavenost kapitálem, zejména pro systémové banky. Eh, tak aby banky v budoucnosti nemusely být zachraňovány z prostředků daňových poplatníků. Dále bankerské bonusy. Eh, je to důležitá část evropské legislativy, která směřuje na změnu chování bank, a to nikoli pouze krátkodobě. Důležité je, aby banky poskytovaly úvěry malým a středním podnikům a v požádavcích na kapitálovou vybavenost se toto odráží. Pokud se týče kapitálových požadavků, tak tyto jsou zásadním elementem zlepšení budoucí nové bankovní unie. A je třeba zde postupovat rychle. Existuje dohoda mezi radou a parlamentem, že tedy dohled nad bankami by měl být řízen ze strany Evropské centrální banky. Ale Eh, co znamenají závěry ministru financí z minulého týdne? Má se všechno zpomalit nebo budeme trvat na stávajících cílech? My si přejeme, aby vše bylo přijato co nejrychleji a to tež platí pro krizový mechanismus. Eh, pane Barniere, já vás vyzývám, abyste předložil návrh na rezoluce, eh, tak abychom o ní mohli hlasovat ještě před letními prázdninami. Děkuji vám, paní kolegyně Hotman Kol, nyní pan kolega Volman. Kolegyně a kolegové, také já se skutečně domnívám a říkám to za sociálně demokratickou frakci, že zde se podařilo dosáhnout velkých věcí. A je to dobrý výsledek. Je to možná ten nejangažovanější projekt bankovní reformy po krizi. A s tímto vědomím dovolte, eh, abych předeslal jednu poznámku. Nebylo to snadné a my jsme konstatovali, že jsme si nevzali dostatečné poučení z krize. Jinak řečeno, v řadě rozhovorů s těmi, kteří se domnívají, že reformy jsou učiním nespravedlivé. Musím říci, že skutečně eh, v centrálách bank mnozí ještě nepochopili, že toto je důležitá reforma, že není zaměřena proti nim. A bohužel eh, podobná situace je na ministerstvech financí, jinak by vše šlo rychleji. Velice často jsme zjistili, že v ministerstvech financí členských zemí panuje jakýsi duch včerejška. Kolegyně a kolegové, je třeba poděkovat Otmaru Karasovi, který vedl jednání, ale také poděkovat celému vyjednávacímu týmu Evropského parlamentu, nejenom tedy poslancům, ale také mnohým vynikajícím zaměstnancům parlamentu, kteří nás podporovali. Je to důležitý signál, pane Barniere, všechna další legislativa, která přijde. Je třeba, abyste si uvědomili, že parlament, Evropský parlament se nenechá srazit na kolena. Nýbrž bude eh, si vědom své zodpovědnosti. A to se bude týkat stínových bankovních institucí, hedge fondů, ratingových agentur. Občané EU se mohou spolehnout na to, že Evropský parlament bude vážně brát jejich zájmy a bude také prosazovat do legislativy. A toto je skutečně odvážné a důležité. Ano, je pravda, že chceme, aby se předpisy zpřísnily a tím pádem, aby byl systém pevnější. Ale my také chceme jít tou cestou, že ti, kteří se chovají rizikově, tak ti budou muset plnit přísnější předpisy. Ale nechceme dále zatěžovat eh, soukromé zákazníky bankám, ale střední podniky. My jsme samozřejmě eh, mohli rozlišovat ještě ostřeji. Mohli jsme rozhodovat podle rizikových profilů, nicméně eh, jako první krok jsme eh, provedli hodně. Nehodláme dále zatěžovat střední stav také úvěry na lokální úrovni, které jsou nutné pro rozvomoření infrastruktury, ty by se měly usnadnit a to je důležitý výsledek. Tam, kde je třeba zohledňovat národní zvláštnosti, tak to samozřejmě jede, ale nechceme dosáhnout toho, aby se narušoval eh, společný trh u takových věcí, jako je vyplácení bonusů a daně, tak tam skutečně chceme více spravedlnosti prostřednictvím transparentnosti. Banky budou muset do budoucnosti odkrývat, kde co dotují a kde mají jaké zisky. Děkuji a nyní paní kolegyně Bous na dvě minuty. Opravdu to bylo velmi dlouhé a technické vyjednávání, ale ten závěrečný balíček je kvalitní já bych přivítala, kdyby tam bylo méně regulace a méně a méně složitosti. Bonusy e, jsou nejviditelnější, ale tím se skrývá další důležitá práce, například e, ten poměr mezi platem a bonusy, což potom e, odrazuje od příliš riskantního chování, přestože ten plat celkově zůstává v podstatě stejný. E, v oblasti eh, financí teď Evropa je před všemi ostatními. Myslím si, že bychom měli si uvědomit, že financování obchodu je nejdůležitější. Eh, může to zajistit naše konkurenceschopnost. Podobně jsme se zaměřili na nepřiměřené poplatky za rizikový kapitál. Celá ta, tato oblast je nekompletní a není dostatečně promyšlená s ohledem na Evropskou unii. V, na rozdíl od Spojených států nemáme jasný trh CDR, pro kde by se mohly tyto poplatky vyrovnávat. Stejně tak tady zavádíme větší transparentnost o tom, kdo dluží komu co bude moci to ověřovat také na seznamu, na černém seznamu bankovních institucí. Ten, kdo eh, platil daně a kde to všechno bude k dispozici ve zprávách, každoročních zprávách. Toto je krok kupředu, eh, který se určitě promítne do dalších sektorů. Dále si myslím, že u těch kapitálových polštářů máme vyváženost a stejně tak i u e, plánu na likvidaci bank. To všechno bylo posíleno. Jsou tady některé výjimky z těch předchozích závazků, ale já si myslím, že řečnice přerušena. A teď má slovo na 4,5 minuty pan Lamberts. Já Mm, nevím, jestli eh, bude možné říkat, že Evropa nedělá nic pro regulaci financí. Eh, já myslím, že tento text, který bude schválen, bude určitě jeden z nejdůležitějších z celého tohoto volebního období. Jde o to pustit se opravdu do jádra problému, to jsou banky a řešit systémové aspekty, systémové eh, problémy, především to, že některé banky jsou příliš velké na to, aby zbankrotovaly. Jsou tady především tři velké body. Jednak otázka, že vlastně prý financí tolerance diktuje eh, ji demokracii, ne, musí to být naopak. Dále otázka diferenciace eh, mezi systémovými organizacemi a dalšími. Eh, vytváříme pravidlo pro likviditu a dále je tady obzvláštní aspekt, to je otázka odměňování a z toho hlediska transparentnost. Mnohokrát jsem slyšel, že odměňování není problémem a my přitom velice dobře víme, že jsou přímo v jádru a jsou prvním důvodem eh, to, té krize. Eh, zlepšujeme Eh, legislativu. Eh, ve všech těchto třech bodech stanovujeme poměr mezi odvědňováním eh, v podobě stálého platu a mm, proměnlivým variabilním odměňováním. A ještě revolučnější samozřejmě je informování, vykazování země od země. Netransparentnost, neprůhlednost, to už nebude pravidlem. Je tady samozřejmě požadavek na transparentnost, na informovanost všech aktérů. To je důležité pro konkurenceschopnost schopnost. A já jsem to tolikrát říkal, někdy jsem se cítil jako poslední liberál v tomto sále. Vždycky tvrdím, je zapotřebí naprosté, úplné transparentnosti. Jak je tedy možné, že jsme mohli eh, v těchto dvou bodech eh, tak důležitých pro nás uspět? No právě proto, že jsme byli schopni eh, vidět odpor bank v podobě tří ministrů, kteří vlastně velice hájili výhody bank velice odhodlaně. Na jedné straně tady byla politická vůle v tomto parlamentu vyjádřená jednomyslně a dále tady byla také eh, veřejnost, veřejné mínění, které velmi eh, oprávněně je proti neprůhlednosti. A e, když e, se e, samozřejmě tyto dvě síly spojí dohromady, pak prosadí to, co požadují. Zítra se bude dále počítat s váženými aktivy, které regulují banky proto, aby <coughs> snižovaly požadavky na kapitán. A my myslíme, že je zapotřebí jednu důležitou věc, která tady zatím ještě není. Vím, že komise o tom přemýšlí, ale zatím ještě to není stanoveno. Chtěl bych se obránit, obrátit na některé ministry financí, kteří tady sehrávali eh, konzervativní či dokonce reakční úlohu. Eh, chci říci panu Moskovičimu, ne, eh, zájem Francie přece nesplývá se zájmem BNP Paribas nebo Societe Generale či jiných bank. A chci také říci, že zájem Německa přece nesplývá se zájmy Deutsche Bank nebo Commerzbank. Všeobecný zájem musí mít přednost a to je důležité v tomto textu, tomu se to daří. Dále bych chtěla obzvláště poděkovat třem eh, partnerům. Za prvé britské vládě. Eh, může to být zvláštní eh, po té bitvě, kterou jsme spolu vedli o bonusech. Chci říci, že jestliže tady je jedna vláda, která v Evropě si uvědomuje nebezpečí, které hrozí ze systémových bank pro celou rovnováhu společnosti, pak je to právě britská vláda. Velice často v jednání u tohoto textu jsme byli na straně této vlády, či naopak, tato vláda byla po boku parlamentu a prosazovala ambiciozní řešení. Dále chci poděkovat panu Barnierovi, který vedle komise je skutečně hrací silou pro eh, trvale udržitelnou regulaci ve finanční oblasti. A není to poslední text, který nám komisař předkládá. Eh, máme tady komisaře, pro eh, kterého rozhodně je už dávno překonané pravidlo nechat věci běžet svým tempem jsme tedy velmi rádi, že právě v této pozici komisaře je Michel Barnier. A za třetí chci poděkovat Otmaru Karasovi. Otmar Karas dokázal být nad logikou jedné jediné frakce či strany. Měl na mysli obecný zájem a obecnou vizi celého EP. A mm, tady Musím říci, že eh, Otmare, v těchto jednáních jsem v tobě našel opravdového přítele a opravdového partnera. Děkuji vám, pane Lamberci. Teď je na řadě paní Ford. Bankovní průmysl je globální, takže se vyžaduje globální regulace. Já jsem podpořila přijímání mezinárodních globálních standardů a rovné podmínky pro všechny. Při hlasování na výboru jsme se snažili přizpůsobit evropskou legislativu globálním standardům, ale mnoho z nich, od eh, mnoho z nich potom bylo upuštěno v tom jednání. Výsledek je, že máme balíček, který neodpovídá bazilické dohodě v celé řadě oblastí. Naše skupina chtěla zajistit nejenom posílení eh, této regulace, ale také ochranu peněz daňových poplatníků. Například si myslíme, že ztráty by měly být neseny podřízenými akcionáři předtím, než budou eh, hrazeny z účtu středatelů. Klíčový pozměňovací návrh pro nás byla možnost regulátoru odepsat eh, juniorní kapitál a tento pozměňovací návrh byl potom z textu vypuštěn, vypuštěn po hlasování na výboru loni v květnu. Tím pádem se nezajišťují rovné podmínky na vnitřním trhu u pojištění například eh, bankovních vkladů se tím odchylujeme od globálních standardů. Nesmíme eh, stěžovat cestu investicím, to by mohlo mít dopad na reálnou ekonomiku a také bychom se měli eh, pokusit zajistit postavení malých a středně velkých podniků a uznat zvláštní status stavebních spořitelen a držitelů eh, hypoték, kteří se někdy mohou dostat do eh, potíží. Já jsem se snažila bránit také národní pravomoce, tak aby české státy mohly zavádět vyšší standardy. Eh, stejně tak by Spojené království si mělo, mělo mít možnost si chránit svůj finanční sektor. Dále, co se týče odměňování bankéřů, víme, že kolikrát může být nepřiměřené, mělo by to být regulováno globálně. Já jsem předložil návrh aby to odměňování bylo dlouhodobější. Ten strop na bonusy je příliš, eh, eh, není příliš rafinovaný nástroj. Tato legislativa eh, sice v určitých oblastech dělá pokrok a teď je na řadě kolega Blum. Děkuji, pane předsedající. Tady eh, vidíme vítězství eh, naděje nad zkušeností, hovoříme o věcech, které sami o sobě problémem nejsou. Problémem je eh, bankovní systém, který vykazuje řadu chyb, kde bankéři mohou půjčovat peníze, které nemají. Když se podíváme například na 19. století ve Spojených státech, tak to byla trestný čin. Mohli jste jít naše peníze za to, že jste půjčovali peníze, které nemáte. Tady, tady se zavádí různá regulace a já si myslím, že to povede k další katastrofě. Určitě k tomu jednou dojde, protože jsme nevyřešili ten základní problém. A to je rozdrobený bankovní systém. Musí mít komoditní banky na jedné straně a investiční banky na eh, druhé straně. Vy jste, eh, pane komisaři, hovořil o schopnosti bank odlávat šokům. Eh, ale podle této definice vaš šoku by to mohlo znamenat, že lidé budou chtít eh, peníze zpátky. To přece není šek, to přece je naprosto běžná eh, eh, věc a mělo by se s tím naložit příslušným způsobem. Potom se tady hovoří o bonusech pro bankéře, což je takový zastírací manévr. Vidíme, že bankéři se podělí na trestné činnosti a nikdo je přitom do vězení neposílá. Miliardy byly odňaty daňovým poplatníkům, sledatelům a držitelům eh, dluhopisů a přitom ani jeden bankéř se do vězení nedostal. To je přece eh, opovaření hodné. Měli bychom eh, respektovat přirozené právo. Centrální banky také dělají chyby a proto bych byl rád, kdyby se do vězení dostali i centrální bankéři padělání eh, nebo tištění peněz je v podstatě padělání peněz. Kdyby to dělal soukromý občan, tak by to bylo potrestáno. A proto si musíme uvědomit, že tady panuje eh, taková implicitní dohoda mezi bankéři a politiky na úkor daňových poplatníků a já si myslím, že bychom s tím měli skončit. Danke, kolege Blume. Děkuji, pane kolego Blume. Pan kolega Klute na dvě a půl minuty. Je zde modrá karta? Eh, bohužel eh, máme velmi málo času. Nemohu přijímat modré karty, zvláště ne od těch, kteří už mluvili. Pan kolega Klute. Ano, děkuji. Kolegové v posledních dnech eh, někdy hovoří o revoluci, například z CRD4, Basilická doda. No, já myslím, že ta rezoluce, revoluce není, ale přesto si myslím, že je to důležitý krok směrem k rekonstrukci a stabilizaci bankovního a finančního sektoru v EU. Myslím, že panu Karasovi náleží naše gratulace, který odvedl skvělou práci na základě eh, dokumentace pana komisaře Barniera. Podporujeme zvláště tu myšlenku diverzifikovaného bankovního sektoru uvnitř EU. Důležité je, že zejména regionální pojišťovny a družstevní záložny budou eh, chráněny právě eh, tyto družstevní záložny a spořitelny se prokázaly jako stabilní v krize, eh, jako spolehlivý partner malých a středních podniků, čili skutečně eh, je třeba, aby byl tento sektor bankovnictví chráněn. Mohli jsme udělat více, ale myslím, že i to, co jsme zasud provedli, je žádoucí. Dále transparentnost nebo úprava bonusů, a mm, tady jsem sice rád, ale mm, opravdu nevím, proč tady nemáme náš původní návrh jedna ku jedné, proč to tedy v radě neprošlo. E, ale i tak je to důležitý krok. Přáli bychom si více vlastního kapitálu. My jsme navrhovali 18%, to bylo pro některé příliš mnoho, třeba spořitelny by to asi nebyly schopny zvládnout. Takže teď jsme zhruba na 15%, což zase není o tolik méně, než jsme si přáli. Čili i zde můžeme být spokojeni. Eh, dále ten leverage ratio, eh, tady bychom si přáli, aby eh, to bylo zavedeno o něco dříve. Chtěli jsme delegovaný akt místo spolurozhodovací postup, bohužel to takto neprošlo. Eh, toto je podle nás velice důležitý bod, eh, zejména na podporu těch menších bank. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Klutému. Pan kolega Zilstra na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, pane předsedo, centrální banky musí velice pečlivěji, mnohem pečlivěji sledovat hospodáření bank. To je eh, v zájmu hospodářství a to je v zájmu zabránění inflace. Zatím eh, tomu tak není. V nové směrnici mm, se argumentuje o nové eh, minové politice z hlediska celkové ekonomie. V nové eh, směrnici eh, banky jsou méně zodpovědné eh, za vlastní obchody. Pokud banka zkrachuje, tak by bylo logické, aby její vedení mohlo být propuštěno. Proč to tak nejde? Také je zde jakási snaha nahradit národní legislativy evropskou superlegislativou. Eh, pokud eh, jsou zde předepsané kapitalové rezervy, tak to je v pořádku, protože dobře vedená banka určitě si rezervy vytváří pro případ eh, rizika. Je třeba, jak bylo řečeno, lépe banky řídit, eh, poněvadž toto je způsob eh, k zabránění krizím. Nemá, ne, nemá, nemá smysl neustále jenom hasit požáry. Eh, děkuji panu kolegovi Osestrovi. Ještě jednou opakuji, že bohužel z důvodu krátkosti času nepřijímám modré karty. Nyní jednotliví řečníci, pan Balc. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, začít poděkováním eh, panu eh, Karasové, našemu zpravodaji, za naprosto vynikající výkon ve spolupráci se stínovými zpravodaji. V této zprávě parlament se zastává zpřísnění pravidel pro kapitálovou vybavenost bank. To je velice důležité a je to důležité pro evropské občany. Trochu líto je mi toho, že ta zásadní úprava, eh, která se týká třeba eh, bonusů pro bankéře, eh, trošku ustoupila do pozadí. Krize ukázala, že musíme mít v bankách lepší kapitál a musí ho tam být více a to jsme dosáhli. Také byly zohledněny zvláštnosti národních finančních trhů Eh, to znamená, že eh, žádný model bankovního domu není nějak eh, znevýhodněn oproti ostatním. A tato zpráva navíc přispívá k tomu, že banky jsou nuceny soustředit se svém, na svůj hlavní biznis, což je financování reálné ekonomiky, zejména malých a středních podniků. Eh, riziko jsme eh, v této souvislosti snížili ze 75% na 50% a to je tedy pozitivní. Domnívám se, že zpráva je velkým úspěchem Evropského parlamentu. Děkuji, pane kolego Balce. Paní kolegyně Mekáty na minutu a půl. Já bych chtěla poděkovat panu Karasovi a vyjednavacímu týmu. V roce 2010 jsem s panem Karasem pracovala na tom, abychom zavedli pravidla na odložení bonusů, na jejich vrácení a na e, omezení těch e, peněžních bonusů. Já si myslím, že neschopnost bank se samoregulovat v této oblasti, která vedla k tomu, že eh, byl zaveden poměr jednaku jedné pevného platu a bonusu u bankéřů. A doufám, že tím jsme ukončili neudřitelný bankovní model, kdy například Royal Bank of Scotland ve Spojeném království utrpěla několik miliard ztrát způsobené vlastní neschopností celou řadu pokut za fixování nebo manipulaci se sazbou eh, eh, Libor a přitom by eh, bankéři dostávali několika milionové bonusy. George Osborne a Boris Johnson bránili tuto banku s tím, že ta banka si potřebuje najmout obchodníky, kteří budou brát vysoké platy. 76 lidí ve Spojeném království podporuje regulování bonusu bankéřů, jinak se s tím něco udělat. Přitom tyto bankéři stejně pořád mohou vydělávat až čtvrt milionu liber ročně jako pevný plat a další bonus. A mý eh, voliči přitom, nebo celá řada mých voličů potom musí Eh, si pro potraviny chodit eh, k charitám, aby se vůbec uživili, takže to je nespravedlivé. Děkuji vám, paní Mekáty. Teď je na řadě kolegyně Gula. No, eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla opravdu z celého srdce poděkovat komisi, která měla iniciativu tého, tohoto textu. A ehm, dále chci zdůraznit také úlohu ehm, zpravodaje EP. Od Marka raz dokázal, že e, když tento parlament pracuje a pracuje intenzivně a dobře, pak je oceňován. A tady to opravdu e, si zaslouží toto ocenění. Já jsem v tom týmu nepracovala, čili já tady nemám žádný střed osobního zájmu. Eh, myslím, že Evropský parlament tady skutečně přinesl přidanou hodnotu a to velice výraznou a to zejména v oblasti úvěru pro malé a střední podniky. V regulaci nesmíme zapomínat, že eh, hlavní problém Evropy dnes je nedostatečné investice a nedostatečný růst v celé řadě členských států. A dále eh, je tady zdůrazněna povinnost transparentnosti. To mně připadá velice důležité. Ono to vypadá jako, že to jde samo sebou, ale přitom to může hodně změnit. Nejenom ve vazbách vztah mezi finančními eh, podniky, ale i v dalších oblastech, kde eh, tou netransparentností bylo napácháno mnoho škod. Tak tedy, pane komisaři, vydržte i nadále Tady je iniciativa komise velice dobrá, právě ve vašich rukách je eh, mnohé řešení. Stavte radu před její odpovědnost. Eh, všichni ti, kdo, eh, mm, všichni, kdo vidí důvody, proč nedělat to, co sama Evropská rada v červnu zdůrazňovala. Proti všem těm, prosím, prezentujte argumenty. Děkuji všem, kdo se podíleli na této věci. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Je bez pochyb, že eh, eh, bankovní sektor má velkou zodpovědnost za způsobenou krizi, takže jakákoliv opatření, která by měla zabránit opakování této krize, musí být podpořena, musí mít zodpovědné banky v Evropě. To je důležité pro naši ekonomiku, pro naše občany. Není přijatelné, aby to byli daňoví poplatníci, kteří budou zachraňovat eh, banky které se do problému dostaly eh, svými vlastními chybami. Já už nějakou dobu poukazuji na to, že musíme oddělit komerční banky od eh, investičních eh, bank a vrátit se k americké legislativě z roku 1933. To fungovalo až do 90. let a rozhodně není náhodou, že když toto bylo zrušeno, tak jsme se dostali do těch velkých problémů na eh, mezinárodní úrovni. Nicméně ta legislativa, o které dnes diskutujeme, má velkou výhodu a to proto, že eh, zavádí maximální strop pro bonusy bankéřů a manažerů v této oblasti. To je důležité, protože dochází k eh, tomu, že bankéři, přece způsobili řadu skandálů, tak dostávají pořád milionové bonusy. Eh, například v Itálii banka Pasky, eh, její ředitel, generální ředitel odešel s několika milionovým zlatým padákem a poté se eh, teprve objevily informace o obrovských pochybných operacích v rámci této banky, které vedly k obrovským ztrátám. A řečník byl přerušen. Kolega Angurakis. Zvýšení kapitálového vybavení bank v Evropské unii nemá za cíl sanaci e- finančního systému nebo pomoci daňovým poplatníkům. E, to, co se tady strhlo kolem bonusu e, manažerů, to je jenom zastírací manévr. Nešlo tady o nezodpovědné chování jednotlivců, ale spíše o hromadění kapitálu v Evropské unii tak, aby se e, zajistila pohoda pro kapitalisty. Naopak zde máme desítky milionů lidí, kteří jsou nezaměstnaní a jejich e, život ztrácí na kvalitě. Samozřejmě existují e, také konfrontace, které se realizují v podobě konkurence uvnitř EU a na světovém trhu. Zvýšení e, kapitálových požadavků e, je smrtelné pro malé banky, je to dělané jenom pro ty velké. Děkuji a nyní pan kolega Martin na minutu a půl. E, Otmare, opravdu klobouk dolů, opravdu si projevil jako opravdu pilný mraveneček. Ale samozřejmě jako pozitivní pro Evropan, který se nebojí ani kritiky, musím říci, že tam něco málo také chybí. Také jsme si samozřejmě přáli, aby kromě omezení bonusů pro bankéře se objevily také eh, určité kroky k tomu, že to tež bude platit pro manažery fondů. A taky jsme si trošku přáli, aby leverage ratio bylo poněkud závaznější. Samozřejmě pozitivní je, že eh, toto platí pro eh, více eh, bank. Prostě je to nyní děláno podle toho, jak, je, jak riziková ta která banka je. Ale chybí nám tady ještě ta velká věc. Je třeba, abychom, aby se nám podařilo rozdělit oddělit finanční, tedy běžné obchodní banky od investičních bank. A také je třeba, aby bylo možné zabránit nebo omezit eh, slučování bank, a to nejenom na evropské úrovni, ale také v národních eh, zemích. Prostě aby žádná národní banka nemohla přes eh, národní daňový systém eh, vytahovat peníze z daňových prostředků. Děkuji, eh, pane kolego Martina, Nyní pan kolega Stolojan na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát kolegovi Otmaru Karasovi a také stínovým zpravodajům za vynikající odvedenou práci na těchto dvou zprávách. Co jsme se naučili eh, z současné krize? Je to to, že všechny úvěrové instituce se zatím projevovaly jako eh, nedostatečně doceněné, pokud se týče jejich eh, rizikovosti. Jsem rád, že zde máme posílení kapitálové vybavenosti, že se omezují bonusy, eh, bonusy bankéřů a že se více peněz bude vracet do reálné ekonomiky. Děkuji. Nyní pan kolega Sanchez Presedo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu Spravodajovi Karasovi a e, celému týmu za Evropský parlament za to, že se pustili do těchto témat, které jsou tak velice důležité v bankovním sektoru, který vlastně pak přivedl celou naši společnost do velké krize. Je toto velice důležité, protože to stanovuje kvalitativní i kvantitativní e, požadavky na e, kapitál, na ochranu před rizikem, na udržení likvidity a dalších aspektů v rámci správné zprávy eh, záležitostí banky. Tato iniciativa je velice důležitá a naplňuje závazky, které eh, jsme předložili v G20. Je to důležitý aspekt, který může podpořit růst a může také eh, přeskoumáním pravidel Bazileje 3 eh, určitě vést k uspokojení veřejného mínění. Je to eh, velice důležité, protože to zlepšuje také zprávu i dohled nad eh, bankami. Je to celá řada velice pozitivních aspektů. Ovlivňuje celou řadu bankovních domů, podporuje reálnou ekonomiku a snaží se konzistentním způsobem naplňovat tyto zásady na mezinárodní úrovni. Myslím, že to také podporuje eh, dobré mravy, když eh, omezuje eh, bonusy bankéřů a stanovuje také jasné bankovní normy v jednotlivých zemích řeší rizika systémová a přináší další pozitivní aspekty, které by měly ještě dále pokračovat v bankovní reformě. Děkuji vám, pane Sanchez Presedo. A teď má slovo na minutu pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Potřebujeme více ehm, kapitálu a také více kapitálového polštářů. Situace eh, ukazuje, že banky přijaly v minulosti příliš velká rizika a eh, také vidíme situaci v oblasti bonusů. Mohli eh, jsme doufat v minulosti, že si banky udělají pořádek sami, ale bohužel to se nestalo. A ehm, názor veřejnosti neměl vůbec žádný dopad na chování bank. To vlastně poškodilo celý bankovní systém i slušné banky. Směr, kterým se ubírají banky, je třeba změnit. Eh, aby také například bylo více žen eh, v správních radách bank, eh, by bylo také věcí, kterou by bylo dobré změnit. Zavést dobré zásady zprávy, náležité zprávy věcí. A myslím, že to je také pozitivní mínění a já jsem tomu velmi rád. Děkuji, teď má na jednu minutu slovo pan Kamal. Vážení kolegové, je dobře, že směrnice o kapitálové přiměřenosti je tím finalizována a to my to vítáme. Nicméně v ideálním světě by se o to postarali sami trhy. A proto musíme také vyřešit mechanismus na likvidaci bank, aby banky, které zkrachují, mohly eh, být zlikvidovány bez toho, abychom eh, je museli zachraňovat z peněz daňových eh, poplatníků nezbytné, tak musíme zavést mechanismus eh, penalizace bankéřů, kteří přivodili tyto problémy. A musíme také se postarat, aby banky měly dostatek kapitálu, aby pokryly případné ztráty a aby si dříve, co nejdříve uvědomili, že se vyskytnou potíže. To všechno, tyto účetní standardy musíme reformovat. Bazile 1 a 2 nestačily já myslím, že ani Bazily třetí nebude dostatečný. Ty trhy musí sami o sobě dobře fungovat a musíme tedy co nejdříve přijmout systém pro uh, likvidaci banky, tak to nebude stačit. Děkuji, pane Kamale. Teď na minutu a půl pan Langen. Děkuji, pane předsedající, vážení kolegové. Bazilej 3 a CRD4 je velmi důležitý krok ke stabilizaci bankovního sektoru tím, že posílíme požadavky na vlastní kapitál, ale samozřejmě samo o sobě to nestačí, je to jenom první krok. Já bych chtěl panu Barnierovi a panu Karasovi velmi srdečně poděkovat za společnou práci, protože že 30 schůzek v rámci Trigologu pře, trvalo téměř rok podstatě to neblokoval ani parlament, ani komise, ale jenom eh, rada a proto si myslím, že výsledek je dobrý a že jsme eh, v tomto balíčku dosáhli těch hlavních věcí. Eh, je tady ulehčení pro malé a velké podniky, kapitálové, kapitálová přiměřenost, omezení bonusu. Nicméně tady ještě zůstává několik otázek otevřených. Například, eh, jestli eh, budeme usilovat o globální eh, pravidla, jestli všichni, jde o to, jestli například Spojené státy budou dodržovat tento, tuto bazilejskou dohodu. Potom je tady nulové riziko pro mm, státní dluhopisy, to, tak to nejde. Za třetí, úprava bonusu by eh, je možné se tomu vyhnout, eh, této regulaci bez větších problémů. A potom je tady ten problém se stínovými bankami, to pořád není vyřešeno a my čekáme, že komisař v polovině roku předloží příslušné návrhy. Teprve poté, co toto všechno bude vyřešeno, tak eh, bude tato regulace bank plnit svůj účel. Děkuji, pane Langdene, a teď je na řadě paní Beres. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Eh, vážený eh, pane kolego zpravodaji. Schválení eh, evropské předpisu v této oblasti udělala velký krok vpřed, včetně obezřetnostních aspektů, včetně Bazilie 3. To všechno se stane nyní realitou v Evropě po velmi dlouhém vyjednávacím procesu, který trval vlastně 20 měsíců od zveřejnění prvního návrhu v roce 2011 v červnu. Podobně jako další eh, otázky finanční regulace, eh, je i tato <clears throat> oblast bankovní velice důležitou eh, oblastí pro Evropský parlament. Evropský parlament tady sehrál velmi důležitou úlohu, hájil pozice, které byly velice důležité z hlediska kapitálových požadavků pro náš bankovní model. Tento text vytváří důležitou etapu pro vytvoření solidnějšího finančního systému ve službách reálné ekonomiky. Evropský parlament především eh, úspěšně prosadil požadavek omezit bonus bankéřů. Eh, to znamená, že variabilní část odměny bude eh, odpovídat jejich stálému platu. Děkuji francouzské vládě, která hájila v radě proti britské vládě eh, tento požadavek a také vlastně již některé eh, pravidla zavedla do, své, do svých zákonů. Pane komisaře, chtěla bych upozornit na velice důležitý bod. Eh, a sice po celé této záležitosti, až Evropská komise začne jednat eh, se Spojenými státy, jestliže se vám nepodaří dosáhnout reciprocity v této oblasti, pak si myslím, že dohoda přerušená řečnice. Děkuje předseda. Děkuji. Pan Klinc. Na vrcholu krize bylo jasné, že musíme realizovat tři věci. Nové, nová pravidla vlastního kapitálu pro bankovní sektor, evropský bankovní dohled a krizový mechanismus. Ovšem eh, jejich zavádění do praxe trvá příliš dlouho současný kompromis, který se týká úpravy kapitál vybavenosti, je krokem správným směrem. Také více transparentnosti, to je v pořádku a e, lepší dostupnost peněz pro malé a střední podniky, to je v pořádku. Ale co tak státní půjčky? Neměli jsme eh, principiálně rozhodnout, jak s nimi do budoucna zacházet. Za druhé, eh, pokud se týče eh, kapitálové rezervy, toto mohlo být řešeno individuálně, abychom nedeformovali vnitřní trh. No a dále, to by, tady máme ještě poslední bod, co můžeme udělat pro to, aby eh, došlo v bankách ke změně podnikatelské kultury. Děkuji, pane kolego Krenci. Nyní pan kolega Fejo na minutu a půl. Já... Vážený pane předsedo, chtěl bych na úvod říci, že eh, v této záležitosti jsme nakonec dospěli k dobrému textu. Je to také dobrý text z hlediska národních eh, situací a také dobrý text celoevropského hlediska. Eh, v době krize musí banky sloužit eh, ekonomice, to znamená osobám poskytovat úvěry, umožňovat investice, které umožní růst ekonomiky a další rozvoj podniků. Mezinárodní měnový eh, fond nám říká, že eh, to je právě problém krize, kterou prožíváme. A myslím, že instituce tady reagují zcela správným způsobem, eh, kdy vytvářejí důvěryhodnější základy a pravidla transparentnosti. Banky tedy se mohou opět stát motorem růstu našich ekonomik. Je to důležité, že jsme dospěli k celé řadě principů pro lepší financování malých a středních podniků. Bankovní unie musí i dále pokračovat. Potřebujeme mít adekvátní pravidla v dané situaci a zejména z hlediska záruk za vklady. A ještě poděkování Evropskému parlamentu a zejména zpravodaji panu Karasovi. Všichni velice oceňují jeho přínos. Děkuji, pane kolego Fio. A nyní na minutu a půl pan kolega Alcadrávi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pane komisaři, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji a jeho vyjednávacímu týmu za vynikající práci a za došlené výsledky. Tento tato část legislativy zvyšuje bezpečnost bankovního sektoru a snižuje riziko krizí. Také eh, bonusy bankéřů jsou nyní férovější a eh, stabilnější mělo by docházet méně k vystavování se zbytečným rizikům. Nyní systémové banky budou muset mít rezervy pro případ krize a dále musí také transparentně odhalovat své zisky a své daně. Já se domnívám, že se nám podařilo učinit krok správným směrem realizace samozřejmě bude záviset eh, na určitých podmínkách. Myslím, že k tomu patří také přísnější dozor na evropské úrovni, dozor nad dodržováním pravidel. A za druhé, jde také o možnost, aby se banky mohly pojistit pro případ potíží. Eh, také potřebujeme eh, lepší pravidla pro stínové bankovnictví a samozřejmě jde o změnu mentality, tedy kultury v bankovním sektoru, aby k těmto krizi už nemohlo docházet. Děkuji, pane kolego. A nyní paní kolegyně Tyson na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, krize zatím neskončila, nevrátila se důvěra a zbývá ještě mnoho na práci. Naštěstí jsme pracovali tvrdě a pečlivě a pokrok je zjevný. Chtěla bych poblahopřát panu zpravodaji Karasovi, ale také komisi za předložený návrh. A také v radě vidíme určitý pohyb. Legislativní balíček, o kterém zde dnes hovoříme, posiluje závazky bankovních institucí, eh, omezuje rizikovost, zpřístupňuje úvěry pro malé střední podniky, ale také více motivuje bankéře, aby se zaměřili na jiné než krátkodobé zisky. To je ve prospěch finanční stability a lepšího využívání daňových peněz. Nicméně na jedné straně máme pravidla na papíře, na druhé straně jejich naplňování. My jsme tímto eh, v tomto smyslu jsme posílili také dohled nad bankovním sektorem a doufám, že se nám podaří dohodnout brzy s Evropskou centrální bankou. Eh, Rada a komise by také měla Eh, jasně vysvětlit závěry z Dublinu a doufám, že se nám to vše podaří zvládnout ještě do voleb. Děkuji paní kolegyně Tausen, není pan kolega Palone na minutu a půl. Děkuji. I já bych chtěl se přidat ke všem poděkováním panu eh, Karasovi a stínovým zpravodajům. Je to výborná práce. Ty výzvy způsobené finančním sektorem v poslední době znamenají, že musíme radikálně reformovat bankovní systém a směrnice o kapitalové přiměřnosti je důležitým pilířem takové reformy. Nová regulace by měla transformovat bankovní sektor, učinit nebo stabilizovat banky a lépe řešit ztráty banka a rizika jejich podnikání. My bychom rádi, aby byl schválen pozdělací návrh o malých a střednědkých podnicích. To určitě pomůže financování jejich činnosti, protože bez nich nemůžeme obnovit hospodářský růst. Potýkáme se s obrovským eh, zadlužením států. Dokud eh, ale toto to eh, veřejné financování, které máme, by se mělo zaměřovat na posilování hospodářského růstu. Musíme podpořit reálnou ekonomiku a nabídnout eh, možnosti financování malým podnikům. Myslím, že tím jsme přijali správný krok a doufám, že se nám tím podaří pozbudit podnikání, což samo o sobě by mělo vést k vytváření pracovních míst. A také si myslím, že dobře Eh, zvýšit ten, eh, tu prahovou hodnotu pro malé a středně velké podniky a já doufám, že pan komisař Barnier bude pokračovat v těchto opatřeních tak, aby pozbudil podnikání. Pan kolega Ferber na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající, vážení komisaře, vážení kolegové. Je potřeba jasně říci, že dnes je dobrý den pro daňové poplatníky. A to proto, že poprvé za mnoho let zavazujeme banky k tomu, aby drželi více vlastního kapitálu a aby rizika nesla, nesli sami. Myslím, že tím eh, se, z, se obrací ten trend, který tady byl v posledních 20-30 letech. Říkáme naprosto jasně v Evropě, že všechny banky musí plnit tyto přísnější eh, požadavky na kapitálovou přiměřenost. Tím také eh, my naplňujeme naši odpovědnost, eh, která vyplývá z mezinárodních dohod, a teď je na třetích zemích, aby i oni splnili své závazky. Dále také říkáme jasně, že nechceme, aby došlo k eh, omezení úvěrování, zejména ne pro malé a středně velké podniky, to je další hlavní bod tohoto balíčku. Chceme, aby malé a středně velké podniky inovovaly, aby vytvářely pracovní místa to je všechno oceňováno zvláštním faktorem, takže ty nebudou podléhat tak silným eh, požadavkům. A také eh, chci zmínit komunální eh, úvěrové instituce, i ty eh, budou muset eh, plnit požadavky na eh, kapitálovou přiměřenost, ale přitom je zachována možnost, aby financovali komunální projekty. Já myslím, že to je velký úspěch pro celou Evropu. Děkuji vám, pane Ferbre. Teď Catch the Eye. Prosím o vaše porozumění, protože máme mnohem více žádostí o slovo, než můžeme přijmout. Musím se omezit na pouhých pět a dávám jako první slovo paní Angelili prezident. Děkuji, pane předsedo. Máme nová pravidla v Evropě. Abychom posílili bankovní eh, sektor a vyhnuli se budoucím krizím a důsledkům spekulací. Cílem také je transparentní situace o ziscích bank a placených daních a také další řada eh, informací, které budou veřejné. Také jsme stanovili pravidlo pro bonusy či superbonusy a snažíme se vytvořit situace, kdy banky budou ve službách skutečné ekonomiky. E, také je tady samozřejmě požadavek na záruky za úvěry. Otázka e, malých a středních podniků. E, jejich, v jejich zájmu jsme udělali velký krok vpřed. To je velký pokrok pro celou ekonomiku, pro růst i pro zaměstnanost. E, myslím, že je to velmi důležitý nástroj pro posílení růstu. Děkuji z celého srdce zpravodaji za vytvořenou práci. Děkuji paní kolegyně Angelili a nyní paní kolegyně Prendergast. Kolegové, dohoda mezi radou a parlamentem na e, omezení bankovních bonusů je velice vítané. Mělo by to pomoci odvrátit bankéře od krátkodobého přístupu eh, k věci. Dále kapitálové požadavky, tak tady opět eh, jsme viděli značný odpor ze strany finančního sektoru. A opět dohoda mezi českými zeměmi a parlamentem je velice potřebná, aby se snížilo riziko a morální hazard návrh eh, eh, komisaře Bandriera je eh, dobrým začátkem finanční reformy. A pokud se týče usnadnění úvěru pro malý a střední sektor, tak to je velice zásadní záležitost a já to vítám. Děkuji paní kolegyně Prendekast a nyní paní kolegyně Swinburne. systémově důležité evropské banky. To skutečně je určitá interpretace eh, to, co je v bazilejském, co je stanoveno bazilejským výborem a je to ještě důležitější než eh, dříve. Finanční konglomeráty, které eh, funguje funguje celosvětově, si možná přece jenom zajistili trošku větší přístup. A pokud se týče CRD2, i zde je třeba se tím zabývat velice urgentně, zejména u těch velkých finančních konglomerátů. Já si myslím, že eh, ne všechno jsme tady vyřešili. Třeba podplatek eh, CV a je Eh, nyní zrušen pro bankovní eh, instituce. Já myslím, že tady je třeba ještě hodně popracovat. Děkuji. A nyní pan kolega Mitras. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych eh, zdůraznit, že my jsme v G20 první, kteří zavádějí Bazilej 3 a to si zaslouží gratulaci. Ale ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, která je také podle mě důležitá. A sice pokud zavádíme eh, závazné standardy, nezapomínáme přitom na rozmanitost, jaká existuje v bankovním sektoru v Evropě. Je zde určitá pružnost, ale zároveň tady máme e, pocit sounáležitosti. Máme zde tedy e, flexibilitu eh, pro, eh, pro eh, národní specifika. A to se týká zejména rezerv pro specifická rizika. Také je dobře, že zde máme větší svobodu a větší jistotu proti kapitálovým rizikům, zejména v druhém pilíři. Děkuji, pane Metrase. A nyní paní kolegyně Kleva jako poslední v Catch the Eye. Děkuji vám. Z dnešní debaty jasně vyplývá, že se jedná o značný úspěch bankovního dozoru. Finanční krize odhalila řadu slabin ve finančním sektoru, například nedostatečnou kapitálovou vybavenost bank a v tomto případě vždy byli žádáni daňoví poplatníci, aby pomáhali. Takže v tomto smyslu jsme se vážně poučili z finanční krize. V současné době vyvíjíme tlak na banky, aby pouštěli více peněz do reálné ekonomiky, což je jejich hlavní úkol. Já také vítám to, čeho jsme dosáhli v oblasti bankovních bonusů. To je velmi důležité, protože je třeba omezovat riziko. To samozřejmě znamená také více peněz pro novou zaměstnanost. A to je správná odpověď na krizi ze strany Evropského parlamentu. Děkuji paní kolegyně Kleva a na závěr ještě dáme slovo komisi a, radě, takže nyní pan komisař Barnier. No, děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl říci, že jsem byl velice šťastný, že prakticky většina eh, poslanců a poslankyň, kteří hovořili, vyjádřili podporu obsahu a i duchu mm, tohoto návrhu. Návrhu, který je opravdu základním kamenem v regulaci bankovního sektoru eh, po té, co jsme vyvodili poučení z krize. A mm, rozhodně je třeba poděkovat opětovně panu zpravodaji k tomu poděkování chci ještě e, přidat, že samozřejmě vděční jsme všem spolupracovníkům, kteří spolupracovali s vámi zde v parlamentu nebo v komisi nebo v radě, protože jde o velice e, náročný technický text. Jen telegraficky bych chtěl reagovat a potvrdit paní Wortmann Kohl i paní Thyssen, e, i paní Koja, že komise je skutečně odhodlána předložit všechny ty části, všechny ty díly, které budou vytvářet bankovní eh, unii. Řada těchto dílů či kamenů už je na místě. Eh, otázka Evropské centrální banky a podobně. Stejně odhodlaně budeme eh, pokračovat i dále a předložíme ještě před letními dovolenými návrh usnesení, které bude paralelní k tomu orgánu dohledu. Předložíme vám ten text, protože si myslíme, že právně to možné je a že se opíráme o současnou smlouvu. Nic nebrání tomu, aby později, jak to požadovali někteří ministři v Dublinu, aby později nedošlo k nějakým konkrétním cílově zaměřeným změnám v tom návrhu, který předložíme v listopadu. Můžeme si představit ještě další budoucí vývoj eh, smlouvy, která Eh, by pak vlastně mohla potvrdit i konsolidovat všechny ty aspekty bankovní unie. Velmi seriózně si myslíme, že bude možné pokročit přede ve všech těch bodech již v rámci nynější smlouvy a že budeme moci pracovat stejně tak, jako tomu bylo v případě dohledu eh, také bylo jasně řečeno, že parlament eh, tady velice dobře reagoval. Chci ještě říci i panu Morgantimu, že předložíme reformu, která bude pokračovat nebo navazovat na zprávu Litanen ještě před letní eh, přestávkou. A to se bude týkat všech těch variant, abychom opravdu mohli pracovat bez improvizace. Sharon Bowles hovořila také o bonusech a o odměňování a o odpovědnosti akcionářů. Ano, já potvrzuji, že chceme systematicky um, zvyšovat odpovědnost akcionářů za všechny podniky a najdete to v celé řadě textů, které vám chceme předložit. Eh, děkuji také panu Lambercovi a panu Klutemu. Ano, regulujeme finance, vy regulujete finance a to tady musíme říci, protože to tak skutečně je a je tady klíčové slovo transparentnost. To je první podmínka odpovědnosti. Eh, pane Lamberci, dnes z hlediska právě transparentnosti komise předloží text o Eh, nefinančním reportingu pro všechny velké podniky. Eh, paní Vicky Ford, paní Swinburne, vám, i když v té věci nesouhlasíme, chci říci, že text, který dnes schválíte, odpovídá Eh, výboru, bazilejskému výboru a jeho požadavkům. Bere ovšem v úvahu specifičnost evropského bankovního sektoru a eh, týká se to 8300 bank, ne 30 bank, jako v případě USA. 8300 bank, eh, které financuje 75 Eh, aktivity na evropském eh, území a, jak řekl pan eh, Klute, jak řekl pan Burkenbalc, 4 tisíce bank jsou banky, které představují velkou rozmanitost. Jsou tady třeba družstevní banky, kampeličky a podobně. Pane Blume, vy už jste odešel tedy, ale já opravdu doporučuji, aby se ehm, stalo trestným činem zneužívání trhu a pane Sančasi Prezedo, paní Beres, vám chci říci, že jsem velice obezřetný, eh, aby tady byly rovné podmínky eh, se Spojenými státy a dalšími velkými partnery na světovém hřišti. Eh, minulý týden jsem jednal s partnery, tento týden se schází G20, otázka Bazileje 3, technické normy pro derivo, deriváty, Eh, neúčetní normy a další eh, aspekty. Eh, to všechno jsou předměty, o kterých diskutujeme s důvěrou, ale odhodlaně i se Spojenými státy. A dále celé řadě z vás bych chtěl říct, že text, který tady před sebou máme, kromě toho, co už jsem všecko řekl, Eh, pan Langen, například eh, také otázka měnového mm, fondu a podobně, to bude v létě. Pane Schmidt, eh, nejde pouze o paritu mezi muži a ženami, ale také o rozmanitost, profesní rozmanitost v správních radách. Všechny podniky kotované na burze budou mít podmínku rozmanitosti, různorodosti ve svých řídicích orgánech. Dále, to, co musíme vyvodit eh, jako poučení z krize eh, a z mm, Liboru, to je samozřejmě velice důležité. V nejbližších týdnech budeme tady mít bankovní kodex. Minulý týden byla zveřejněna informace o dlouhodobých investicích a o financování těchto eh, investic, které Evropa potřebuje. Nyní můžeme přejít od nařízení reaktivní, které napravuje to, co už se stalo, Eh, i k určitému eh, represivnímu eh, aspektu, ale především k proaktivnímu regulování. To, co se bude dnes schvalovat, to je velice důležitá, důležitá taková křižovatka v tomto našem směřování a je to velice důležité z hlediska dlouhodobého investování. Děkuji, děkuji za všechny otázky, zaznělo více než 30 otázek, byly tady konkrétní otázky také na zelenou knihu a dlouhodobé investování a děkuji děkuji vám všem za zájem. Děkuji, pane komisaři. A teď, nyní paní ministrině Creighton. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci. Já bych chtěla přivítat v první řadě velmi pozitivní eh, komentáře, které jsme tady dnes slyšeli k návrhu této legislativy. Samozřejmě, že já naprosto mám porozumění, protože ne všichni z vás jste úplně spokojeni s závěrečnou podobou tohoto, této politické dohody. Nicméně, jak jsem říkala na úvod, museli jsme tady vyvážit různé rozdílné požadavky, byly tady také eh, rozdílné eh, ekonomické a sociální eh, podmínky v našich zemích. Všichni jsme se zhodli na tom, že musíme Eh, stabilizovat naše banky, ale na druhou stranu nesmíme ohrozit fungování reálné ekonomiky. Výsledek toho jednání je samozřejmě kompromis. Podle mě je to ale dobrý kompromis. A všichni jsme měli na mysli jeden hlavní cíl, který byl zajistit eh, eh, ukončení finanční a hospodářské krize o to, abychom více dbali na zájmy našich občanů. Lepší finanční regulace a silnější banky v Evropské unii je jeden z hlavních pilířů těchto reform. Paní Bous například eh, to také nazvala dobrým kompromisem. Hovořila o vyváženosti a já s tím naprosto souhlasím. Myslím, že například zvýšené požadavky na transparentnost, na zveřejňování informací je jedině dobře a proto eh, to podle mě je správný krok správným směrem. Já vím, že dnes budete hlasovat také o pozměňovacím návrhu, který se týká článku 4.16.5d, kde jde o výpočet míry zadlužení Já si myslím, že ten současný text by se neměl přijímat, dokud nebude eh, udělána analýza na půdě bazilického výboru, takže vám teď mohu říci, že rada může podpořit tento pozměňovací návrh jako součást toho celého toho balíčku, takže to tady teď mohu takto prohlásit před vámi. A na úplný konec bych chtěla říci, že jsem velmi ráda, že jsem si mohla vyslechnout eh, vaši rozpravu. Chtěl bych poděkovat zpravodaj za velmi konstruktivní postoj v těch jednáních. A teď budeme čekat na technické dokončení, eh, na finalizaci toho textu a na výsledek vašeho hlasování. Děkuji paní Creighton a teď eh, na úplný konec naší rozpravy na dvě minuty. Pan Karas, pane předsedající, dámy a pánové, tato rozprava naprosto jasně ukázala, že jsme odhodláni v tomto parlamentu přijmout vaši odpovědnost eh, za spravedlivý finanční systém. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Myslím, že jsme odvedli do, společně dobrou práci. Podpoříme také ten uh, ústní uh, pozměňovací návrh vyškrtneme mm, ten text u článku 416. Ta rozprava ale mm, také ukázala, že musíme zrychlit s realizací bankovní unie. Musíme bojovat proti daňovým oázám, proti stínovým bankám. Musíme dále tedy eh, regulovat eh, určité aspekty a musíme myslet dopředu. A také určitou komplikací v celém tom procesu vyjednávání bylo to, že se neustále měnilo každých šest měsíců předsednictví, musíme zvolit nějakou jinou metodu. Já jsem rád, že tento balíček by měl stoupit v platnost od roku 2014, což znamená, že Evropa bude příkladem pro zbytek světa. Nenecháme se zablokovat chybami ostatních a přijímáme to, co považujeme za spravedlivé a správné. Eh, dámy a pánové, zazněla tady celá řada věcí, například o penzijních fondech, ty by také měly být zohledněny. Víme, že omezování bonusu, transparentnost eh, se tady teď zavádí, flexibilita eh, nevede k porušování hospodářské soutěže, protože to všechno bude probíhat v rámci evropské legislativy. A státní dluhopisy tady jsou zmíněny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 výbor pro eh, eh, ústavní záležitosti eh, v souvislosti s interpretací článku 159 ostavec 3 bylo předloženo předsednictvu parlamentu a jelikož zde nebyly, nebylo námitek, bylo to takto schváleno. Děkuji.